Vážení kolegové, já bych i hned začala, protože paralelně probíhá plenární zasedání a kolegové musí průběžně odcházet, pokud mají řečnickou dobu. Takže rovnou začneme. Na začátku uvedu, že zasedání je webstreamováno. Přistoupíme k prvnímu bodu programu jednání, to je přijetí pořadu jednání. Nevím, z kterého mikrofonu mě lépe slyšíte, budu mluvit tedy do levého. Prvním bodem je tedy přijetí pořadu jednání. Pořad jednání by vám byl rozdán 30. června, pokud nikdo nemáte nějakých námitek, doposavat jsme žádné námitky neobdrželi, budeme považovat tento návrh za schválený. Dostáváme se tedy k bodu 2 programu jednání a to jsou sdělení předsedkyně. Tady vás chci informovat, že na základě dohody s koordinátory jsme kromě dnešního zasedání také naplánovali půldenní zasedání 15. července. Bude to pouze dopolední jednání, proběhne 15. července a už tam nebude ta odpolední obvyklá část. Byla bych ráda, kdybyste přišli, protože tam bude Nikolas Schmidt, který vystoupí jménem lucemburského předsednictví a bude nás informovat o programu Dále si vyslechneme také předsedu výboru regionu, který se na to zasedání rovněž zas, eh, dostaví. Nyní eh, další bod a to jsou doporučení přijatá koordinátory. Čekají tedy na schválení během dnešního zasedání. My jsme vám rozdali příslušná stanoviska. Je to stanovisko ke zprávě Afetoroli Evropské unie ve, mm, v Organizaci spojených národů, jakým způsobem lépe dosáhnout zahraničně politických cílů Evropské unie. Zprávu eh, dostal pan eh, David McAllister z EPP. Pokud jde o stanovisko k výboru pro rozpočet, výroční zpráva z roku 2014 o ochraně evropských finančních zájmů, boj, svobod, eh, boj s podvody. Toto stanovisko bylo přiděleno socialistům a demokratům. Ještě tady není známo konkrétní jméno zpravodaje. Takže to jsou tedy odsouhlasená stanoviska. Dále jsme dostali dva návrhy usnesení a diskutovali jsme o tom s koordinátory, pokud jde o návrh usnesení o upuštění od strategie Evropské komise o lepší reglementaci, to je tedy návrh usnesení Sofie Montel. My eh, nechceme dále samostatně reagovat na tento návrh, to je tedy rozhodnutí koordinátoru. Pokud na tom trváte, vážení kolegové, můžeme to řešit přímo během vyjednávání o interinstitucionální dohodě a této části o lepší reglementaci. My jsme Eh, členy tohoto vyjednávání. A pak tam byl druhý návrh eh, usnesení o obnovení demokracie ohledně Evropy. To byl návrh eh, předložený Marie Le Pen, Florianem Filipotem, Dominikem Bildem a dalšími kolegy. A my jsme učinili stejné rozhodnutí jako koordinátoři, tedy že nebudeme samostatně reagovat je možné to ovšem vzít v potaz eh, při diskuzích s Giverem Guy Frhoštatem eh, přímo k té zprávě z vlastní iniciativy. Takže pokud eh, si to můžeme takto schválit, chci vás dále informovat o tom, že došlo ke změně data. Paní předsedkyně se opravuje. Rozhodli, Chceme se vás informovat o zasedání, které proběhne ve středu s Evropským soudem pro lidská práva a to od čtvrt na tři do čtvrt na čtyři a to přímo v prostorách soudu ve Štrasburku. Sejdeme se tedy ve 14 hodin přímo před budovou soudu. A ještě bych vám chtěla říci, že vaši koordinátoři zaslali velice dlouhý seznam účastníků. K dispozici máme pouze 60 minut, celé to bude v angličtině, takže bych poprosila koordinátory, zda by mohli sestavit seznam řečníků eh, v pořadí, na kterém se koordinátoři či skupiny shodnou, abychom se pak nedočkali nemilých překvapení aby bylo tedy jasné, kdo vystoupí, protože je eh, naprosto jasné, že nebudou moci vystoupit všichni, takže půjdeme podle Dehontova systému. Takže na tom jsme se shodli s koordinátory a nyní přistoupíme k hlasování. Pokud jde o hlasování, tak eh, budeme hlasovat pouze o jednom dokumentu, který se týká rozpočtu. Jde o obecný rozpočet eh, pro rok 2016 a my už jsme to eh, řešili v posledních několika měsících. Velice dobře eh, celé stanovisko znáte. Víte, že byly předloženy některé pozměňovací návrhy k pilotním projektům, které původně kolegové navrhovali ze strany zelených. Některé pozměňovací návrhy před máme i z mé strany jako zpravodajky, někteří Další kolegové předložili další pozměňovací návrhy a máme také jeden ústní pozměňovací návrh. Takže tímto způsobem vypadá tedy hlasovací seznam, máte ho k dispozici a pokud tedy dovolíte, přistoupíme k hlasování. Můžeme nejprve ověřit, zda hlasovací zařízení funguje. Můžete prosím eh, odhlasovat, můžete hlasovat, abychom si zkontrolovali zařízení. 18 vás hlasovalo, výborně. Uvidíme, jestli bude potřeba vás započítat. V takovém případě vás, pane kolego, započítáme. Můžeme tedy začít hlasovat sedmý návrh, kdo je pro, proti. Ověříme to elektronicky. Ověříme pozměňovací návrh číslo 7, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A byl tedy zamítnut velkou většinou. Kdo je pro první návrh? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh číslo tři. Kdo je pro? Proti? Pokud to není jasné, začneme od začátku. Někdy se to tak stává, takže kdo je pro návrh číslo 3? Ještě jednou, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh číslo 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A nyní závěrečné hlasování, které proběhne elektroni- elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. 17 hlasů pro, 2 hlasy proti. Děkuji, vážení kolegové. Stanovisko bylo schváleno. My ještě nemáme předběžné eh, hodnocení pilotních projektů, jak nám komise slíbila, to ještě nebylo vyhotoveno, takže bez ohledu na to, jak jsme teď hlasovali, pokud bude to předběžné hlasov, eh, hodnocení negativní, tak samozřejmě nebudeme dále rozpracovávat ty pilotní projekty. Ale všechny mm, jakékoliv další návrhy budeme té moci samozřejmě předložit například jménem eh, politické skupiny, nikoliv už eh, ovšem jménem našeho výboru. Dostáváme se k bodu 5 na našem programu jednání a to je reforma volebního práva Evropské unie. Tady máme dva zpravodaje, za socialisté demokraty Jo Leinen a potom jsem to já za EPP. A možná, že bych mohla tu prezentaci začít já a potom dám hned slovo svému kolegovi, Jo Vilajnenovi. Jenom velmi obecně bych eh, chtěla říci několik eh, slov o tom, proč jsme se vlastně rozhodli navrhnout zapojení parlamentu do reformy evropského ehm, eh, volebního práva. Proč si myslíme, že to je důležité? Určitě asi se se mnou shodnete na tom, že v posledních několika letech po přijetí Lisabonské smlouvy se zvětšila zodpovědnost Evropského parlamentu v procesu rozhodování v EU. Takže váha Evropského parlamentu vzrostla a mnozí z nás pochopili, že tato větší odpovědnost parlamentu za to, co je rozhodováno v Evropské unii, se musí někde projevit. A pokud my jsme zdrojem evropské demokratické legitimity, tak bychom měli udělat všechno pro to, abychom byli dobře na to připraveni, na tuto funkci. A aby byl aby byly e, naše kompetence v tomto procesu naprosto jasné, tak by také volební právo mělo odrážet tuto vazbu mezi občany na jedné straně, kteří se účastní toho volebního procesu, volí své zastupitele a na druhé straně je tady potom ten zvolený Evropský parlament, který rozhoduje. A to by se mělo tady promítnout do způsobu pořádání voleb. Jak víte, po dlouhá léta přes všechny ty změny smluv ohledně role parlamentu a také ohledně těch nejrůznějších problémů, které řešíme v životě občanů, se to nepromítlo do volebního práva. A v důsledku toho máme volební systém, který je eh, jakousi směsicí nějakých společných eh, zásad a pravidel a potom také vnitrostátních eh, volebních eh, systémů, které tady převažují. Podle mě, a já doufám, že i podle mého kolegy spolupravodaje, je potřeba do toho vnést více jednoty a více těch sdílených zásad a rádi bychom do toho procesu vnesli více společných rysů, což by nám mělo umožnit zviditelnit tento demokratický základ a tím pádem i politické kroky přijímané na té nejvyšší úrovni. Pro mě to tedy eh, není čistě formální proces, ale v kontextu všech těch problémů, kontextu výšené role parlamentu a také v kontextu větší potřeby legitimnosti rozhodování by se měl změnit i volební systém. A ten náš návrh tedy míří eh, směrem k tomu, abychom doplnili ta chybějící místa v tom řetězci. A proto jsme se rozhodli navrhnout několik původně tedy dlouhý seznam věcí, který jsme po diskuzích s vámi omezili. Je to tedy kratší výběr těch témat, která jsou podle nás nejdůležitější. A cílem tedy je dosáhnout změny evropského volebního systému. Tolik ode mě a teď bych chtěla předat slovo Jovi. Děkuji. to, paní předsedkyně tedy, děkuji také za tu výbornou spolupráci, kterou jsme měli v posledních týdnech na eh, této problematice. Nevím, jestli eh, zažijeme Grexit nebo Brexit, ale nejpozději v roce 2019 určitě zažijeme příští evropské volby a na tomto výboru panová poměrně široký konsensus o tom, že ty pořadí deváté eh, evropské volby by měly být lepší než ty předchozí. A to už také proto, že paní eh, předsedkyně říkala, že od roku 1976 eh, se ten, to volební právo nějak neinovovalo. A my chceme, aby volby do Evropského parlamentu byly viditelnější, aby také byly participačnější a Eh, aby při, eh, se vyznačovaly větší účastí. V tom původním eh, návrhu bylo 19 prvků, které jsme navrhovali zlepšit, potom jsme ale aplikovali proces, hm, nebo dvoufázový proces, s tím, že některé z nich se týkají no, procesu voleb a Některé potom budou muset eh, potřeba se změnit prostřednictvím eh, smluv nebo teprve poté, co proběhne nějaká eh, důkladná debata v Evropské unii. Hodně jsme o tom diskutovali, takže to teď mohu shrnout velmi stručně. Jde o to, aby národní politické strany, které patří do evropské politické rodiny, to také uváděly na těch svých volebních lístcích měli tam své logo, aby tím dávali najevo tu svou příslušnost té širší evropské politické rodině. Aby tedy ta příslušnost byla viditelnější. Možná, že by se to potom mohlo dostat i těch volebních, předvolebních tedy materiálů. To je tedy jedna věc, která by měla přispět k tomu většímu zviditelnění evropských voleb. Potom jde o um, to, jak se sestavují kandidátní eh, listiny, my si myslíme, že ta lhuta pro sestavování volebních listin by měla být eh, minimálně 12 týdnů před eh, datem vole, protože pokud je ta lhuta teprve před několik dní, tak, nebo je to teprve velmi krátce před volbami, tak to není úplně vážné. Potom jde o to, že by i evropské politické strany měly 12 týdnů před volbami ohla oznámit své ty špičkové kandidáty, ty jakési hlavní kandidáty. Eh, víme, že ne všichni asi to budou chtít udělat, ale eh, pokud eh, budou nominovat tohoto špičkového kandidáta, tak by to měli udělat také dostatečně dopředu, tedy aspoň ty tři měsíce. Potom máme některá doporučení na adresu členských států. Myslíme si, že eh, v době internetu bychom také měli myslet eh, na to, že by mělo být možné hlasovat elektronicky nebo přes internet. A s tím, že by to mělo být umožněno, samozřejmě za předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost e, data také e, utajení nebo e, to, že jsou, e, volby musí probíhat tajně. E, a potom e, jsme se také uvědomili, že ne všechny členské státy umožňují e, hlasovat prostřednictvím poštou. E, takže tedy také navrhujeme umožnění této možnosti a také ne, ve všech členských státech je možné, aby se hlasovalo i, aby hlasovali i občané na konzulátech. Eh, tedy pokud ti občané pobývají v jiné členské státě, takže to také navrhujeme. Eh, u bodu 12 eh, víme, že volby probíhají v Evropě od čtvrtka do neděle a potom to v neděli také končí v různý, různou dobu, což je trošku nepříjemné že někteří už mají konec a znají výsledky, někteří ještě pořád volí a my jsme tedy toho názoru, že by se to mělo sjednotit na 21 hodin večer středoevropského času, že by to byl eh, dobrý kompromis vzhledem také k těm různým časovým zónám, které se v Evropě nacházejí, protože jedni jsou o hodinu dřív, někdy jsou eh, o hodinu později, ale 21 hodin večer v neděli by tedy mohl být eh, základ pro kompromis. Potom je také tady ta, ten minimální práh pro přidělení mandátu do tohoto parlamentu. My si myslíme, že také, aby byla umožněna srovnatelnost a ta příležitost získat mandát by měl existovat nějaký práh eh, ve všech členských státech, ale eh, ve skutečnosti Eh, v některých státech, v těch menších, které mají méně než 26 poslanců, už vlastně určitá prahová hodnota existuje pro získání mandátu. A eh, některé členské státy také už mají eh, stanovený práh, spojíme se mezi 3 až 5 procenty. A Španělsko a Německo mm, se rozhodli už tedy tento práh zavést. Eh, přitom také musíme mít na paměti, že v některých eh, zemích eh, se stanovují listiny na regionální úrovni a ne na celostátní. To také potřeba respektovat. V Německu to například je, ve Španělsku také. A proto zase tedy navrhujeme, aby se to opravilo. Tím bychom, jak už bylo řečeno, chtěli zajistit větší viditelnost a větší vážnost a také doufejme, větší účast občanů v evropských volbách. A současně také jde o to, aby ty výsledky byly srovnatelnější, než je tomu dosud. Tolik tedy k našemu návrhu. Thank you very much. Děkuji. Takže začneme s diskusí. George Shefflin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji vám oběma za to, co si myslím, že je skutečně užitečná, důkladně vypracovaná zpráva. Mám několik dotazů měli jsme dost let na to, abychom celou řadu z těch eh, problémů již projednali. Já chci jenom něco vyjasnit. Myslím, že ta eh, společná minimální lhůta 12 eh, týdnů, to není vůbec špatné. Bylo by dobré, kdyby to bylo společné, hlavně aby, tě, aby to bylo spravedlivé. 12 týdnů mi připadá dobře a myslím si, že ty stropy fungují velmi dobře na národní úrovni. Není důvodu, proč by tomu tak nemělo být na úrovni evropské. A zase ti eh, kandidáti na prvním místě to zase je dobré zveřejnit 12 týdnů dopředu, aby to bylo spravedlivé. I když si trošičku myslím, že některé strany vlastně budou nominovat eh, kandidáty už ještě s větším předstihem, eh, každopádně to budou moci zvážit. Možnost tady je. Mám otázku k odstavci 7 Eh, to znamená unijní občané ve třetích zemích, eh, kteří by měli mít možnost eh, hlasovat v evropských parlamentních volbách. Já si nejsem vlastně jist, že vím, kdo tomu brání, či co tomu brání. Například maďarská zkušenost je taková, že můžete jít na nějaký maďarský konzulát a tam e, odvolit. Samozřejmě jsou země na světě, kde Maďarsko konzulát nemá, ale tady bychom si to měli opravdu vážně rozmyslet, e, zdali to e, ano či ne, propojit e, e s e, moderními technologie, pak je, technologiemi, pak je to také otázka těch časových pásem. E, tady samozřejmě jde o to, zdali E, se ty volby v těch třetích státech budou vlastně organizovat v předstihu, jak to bude všechno počítáno. Oni jsou to technické záležitosti, ale může to mít poměrně značný dopad na ten celkový výsledek. A ještě k odstavci 5 aby e, volby e, skončily ve všech členských státech 21 hodin středoevropského času, tak to znamená, že některé tedy začnou dřív či později, tak aby eh, to skončilo stejně. Mělo by tady být vlastně stejný, eh, měl by časový úsek, po který eh, by volby se konaly. Mělo by to být ještě specifikováno, aby to bylo prostě jednoznačné. A myslím si, že v tomto směru asi nakonec zvážím možnost pozměňovacího návrhu k tomuto. Nemám až tak velký problém s minimálním věkem 16 let, ale jednu věc bych tady chtěl zdůraznit. Měr těch ve společnosti, kterým je na 65 či 70 let narůstá a jejich problém s tím dostavit se do těch volebních místností, eh, bude také růst. To je třeba eh, zvážit. Hlasování eh, po internetu, proč ne? Nevím, jestli někdo nad 65 či 75 let věku je schopný se vyrovnat s těmi technickými parametry hlasu eh, volit eh, přes internet. Asi k tomu bude zapotřebí nějakého výcviku asi tady by měly existovat nějaké konkrétní ustanovení, jakým způsobem ty lidi třeba dopravit do těch volebních místností a tak dále. To je asi zapotřebí eh, do toho všeho ještě zapracovat. Jinak si myslím, že to je velice užitečná zpráva zpráva a děkuji a blahopřeji zpravodajce. Děkuji, Georgi Mercedes, prosím. Děkuji. Já musím říct, že souhlasím eh, s tím, co jste eh, vybrali s těmi rozhodnutími, která jste učinili a chtěla bych udělat jednu připomínku. protože trošičku e, jsou oblasti, ve kterých váhám. V tom stávajícím volebním e, předpise mi e, nepřipadá, že by existovaly závazné e, normy ohledně e, té rovnosti Eh, váženosti pohlaví. U nás máme, eh, dejme tomu, eh, systém, ale není to jenom u nás, že jsou ty volební seznamy to slova zablokovány, takže to alternování pohlaví někdy vlastně při přinucené, eh, eh, nemůže umožnit voliči, aby si vybral. Ale zase v těch seznamech eh, to tak je nastaveno. Takže já se musím zeptat, zdali je tomu tak, že ne znám dost dobře stávající volební zákon a nebo zda je to tak, že vy jste se nechtěli zabývat tou otázkou Eh, toho eh, ad esempio punto, eh, magari střídání střídání mužů a žen na kandidátských listinách. Takže asi v tomto směru nakonec přijdu s pozměňovacím návrhem, ale zdá se mi, že je velice důležité, aby toto bylo také e, do textu zavedeno. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl v první řadě poděkovat vám a e, Jovi Leinenovi za předložení tohoto návrhu. Mohu v podstatných rysech e, s tímto návrhem souhlasit. Ale ještě než se dostaneme k jednotlivostem, tak bychom si měli vědomit, eh, jaká situace eh, leží za tím návrhem. To, co říkal Jo, že byl ten dvoufázový eh, proces, to jsou ty krátkodobé Eh, věci, které lze měnit bez eh, potřeby měnit eh, rovnou smlouvy a potom je to jakási dlouhodobější vize, která by samozřejmě byla asi mnohem obsáhlejší a důkladnější, tak já si myslím, že bychom tady v parlamentu měli mít mnohem více odvahy, protože to, co tady bylo naznačeno v těch několika poznámkách, to, že hrozí Grexit a Brexit a že jsme teď ve velmi komplikované situaci, také ve Finsku a dramatická situace v Chorvatsku a Eh, ve všech těchto zemích by to mě, proč vlastně by měli voliči eh, hlasovat eh, v Evropském, do Evropského parlamentu, když se to nějak nepromítá do váhy parlamentu v tom rozhodování. Protože my jsme jediná přímo volená struktura a my bychom tedy měli využít toto očekávání voličů. Měli bychom motivovat občany k tomu, aby se zapojovali, aby vyjadřovali svoje názory a možná, že bychom se nad tím mohli více zamyslet a přijít se novými podněty. Já vím, že nikomu se nechce do změny smluv, ale možná, že bychom minimálně v těch úvodních ustanoveních mohli zmínit, o těch nejakutnějších eh, záležitostech, které by měly přispět eh, k tomu, aby se zlepšila demokratická legitimnost Evropské unie. Takže bych eh, argumentovala, že uděláme ještě jeden krok dál, abychom upozornili aspoň na ty potřeby minimální, které tady v Evropské unii máme. A druhá věc, všichni jsme si vědomi toho, že stejně jako v minulosti, není možné měnit eh, celostátní volební zákony, eh, tedy vnitrostátní eh, volební zákony, protože podle těch probíhají všechny volby, včetně toho do Evropského parlamentu. A já vím, že tak to prostě je, ale minimálně bychom to měli zmínit, že bychom měli mít nějaká společná měřítka nebo společné zásady, Eh, které by potom měly platit ve všech členských státech a možná, že i tady bychom to mohli promítnout těch návrhů, no, jak změnit organizaci voleb. A všichni kolegové, kteří říkají, že ten bod 7 je správný, možná, že obtížný, ale myslím si, že by to posloužilo tomu, aby lidé přemýšleli více evropsky a ne jenom čistě e, e, národně nebo v rámci jednoho státu. Stejně tak si myslím, že dobře povzbudit nebo podnítit eh, větší účast voličů i tím, že ta hranice bude snížena na 16 let. Stejně tak bychom měli přemýšlet o větším zastoupení pohlaví nebo o rovnoměrnějším zastoupení pohlaví. E, a zase bychom měli využívat eh, ty možnosti, které nám eh, vnitrostátní právní úpravy nabízejí, aby v tom devátém volebním období eh, byla skutečně rovnováha pohlaví. Já si myslím, že by to bylo jedině dobře a proto bychom také o tom měli hovořit. A potom na závěr ještě jedna myšlenka, spíše je to otázka k bodu jedna. Jde tam o ten eh, posílení koncepce občanství, evropského občanství. Máme tím na mysli better regulation nebo better governance? A jakým způsobem se bude promítat do větší účasti voličů? Jde jenom o konsistentnosti, o konsistentnost mezi přijímáním zákonů, a tím, kdo se podílí na rozhodování. Myslím, že to by bylo možné, možné spojit s reformou volebního zákona. Já určitě ještě přeložím několik pozdějacích návrhů v tomto smyslu. V každém případě jsem velmi rád eh, za tento návrh. Děkuji, Helmute. A Roman, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl eh, připojit eh, k těm, kteří děkovali oběma zpravodajům. Ale dovolte drobné zamyšlení ohledně našich eh, demokratických systémů což tady trochu vyplynulo eh, ve vašich příspěvcích a vztáhneme se to k dnešní době. Já si myslím, že evropská demokracie musí zakomponovat eh, takové koncepce a takové záležitosti, které se dotýkají eh, nás všech, ale jenom velice obtížně můžeme předpokládat, že by se všechny tyto záležitosti vyřešily v jediných volbách. Ehm, Evropské volby mm, ideálně by se měly týkat eh, celoevropských eh, záležitostí. Rozhodně tedy není možné stavět eh, suverenitu jednoho státu proti suverenitě státu druhého. Teď například po řeckém referendu možná, že vzejdou otázky ohledně suverenity v některých záležitostech. Takže to je jenom takový um, drobný příspěvek k tomu demokratickému aspektu. Ale mám eh, jinou metodologickou otázku, paní předsedkyně. Pokud bychom přistoupili k reformě volebního zákona z pragmatického hlediska, tak to chápu alespoň já, a nechali bychom eh, více vizionářské záležitosti trochu stranou a nechali bychom to eh, na někdy příště, jestli takové příště někdy nastane, tak tady se eh, připojuji k tomu, co říkal pan Schulz, že by bylo dobré, kdyby se Evropský parlament vyjádřil jednotně k reformě volebního zákona. A ono tady jde jednak o změnu zákona a jednak o získání podpory v členských státech to, aby změnili svou vlastní národní eh, volební legislativu. A to je tedy takový dvojí problém. A vzhledem k tomu, že musíme tuto zprávu vyjednat eh, se radou, pokud chceme evropský volební zákon zreformovat, tak si říkám, eh, zda Mm, budeme schopni prosadit všechny naše cíle. Já osobně jménem naší skupiny musím říci, že mi nepřijde vhodné odmítnout pozměňovací návrhy, které se týkají záležitostí, které jsou pro mě důležité, například rovnost pohlaví eh, a další témata jenom proto, abychom dosáhli nějakého většinového koncenzu ohledně tohoto zákonu. Já si myslím, že volební zákony musí vzejít z velice silného koncenzu, protože to jsou zcela základní pravidla demokratické hry, takže pokud půjdeme tou cestou, že zpráva paní Hibnerové a pana Jo Leinena nakonec bude zásadně pozměněna, a pak budeme muset například odmítnout přeshraniční kandidátky a tak dále. To třeba pro mě je velice nepříjemná věc. Politicky musím říci, že něco takového by pro mě bylo opravdu nepříjemné a těžko by se mi s tím souhlasilo. A těžko si představím řešení takové situace. A pak ještě jedna věc, paní předsedkyně, chci se zeptat, zda by bylo možné, aby termín pro pozměňovací návrhy nebyl 29. července, vidím to tady v kalendáři a chtěla by, chtěl bych poprosit, eh, zda by bylo možné prodloužit ten termín pro podávání pozměňovacích návrhů až do 1. září. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Paní Vivian Reding. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat vám oběma zpravodajům za vyvážený text. Můžeme se ptát, zda není příliš pragmatický, nebo naopak, zda bychom neměli jít ještě dál. Je to samozřejmě otázka názoru, ale jsou zde určité mm, výjimky. Já myslím, že tento text, jak ho máme před sebou, by mohl být většinově pro členské státy přijatelný a mm, myslím, že by tak naplnil cíle zpravodajů. Já souhlasím s tou, s tou luto 12 týdnů, s tím povinným mm, limitem, ale ptám se, co povinné hlasování? Pokud chceme být méně pragmatičtí, tak eh, narážíme na problém, že k evropským volbám chodí velice málo voličů. Já vím, že povinné hlasování v některých členských státech existuje, v jiných se nepoužívá. Ale pokud chceme být skutečně mm, hledící dopředu, do budoucna, tak je to možná věc, kterou bychom měli zvážit v Evropském parlamentu. Také souhlasím s tím, že by měla platit stejná pravidla pro špičkové kandidáty, stejně jako pro běžné kandidáty. Podporuji také myšlenku kolegy Vilanda, že komisaři kteří se budou chtít eh, ucházet eh, o mandát v Evropském parlamentu, musí ehm, dostat stejné zacházení jako každý jiný člověk eh, a ne jako smrtelně nakažlivě nemocný, jako jsem tomu byla vystavena ve své době já, když jsem se o místo parlamentu ucházela co by komisařka. Pokud jde o internetové či hla, internetové hlasování nebo hlasování poštou, i to je dnes v některých členských státech možné. Myslím si, že protože souhlasím s tím, co tady zaznělo, že by to mělo vždy zůstat eh, národním hlasováním, i když hlasujeme v evropských volbách. Takže ty inovace by neměly být příliš zásadní. Měli bychom trochu respektovat to, jak jsou lidé v členských státech zvyklí volit, protože vím, že zkrátka v některých zemích to, ten přístup je třeba takový, že se volby, evropské volby víceméně eh, ignorují. A někde to platí o parlamentních eh, volbách eh, na národní úrovni. Takže můžeme samozřejmě navrhnout to internetové hlasování nebo hlasování poštou pro ty občany, kteří eh, nepobývají v místě bydliště v době voleb nebo ve svém členském státě. Mám ovšem problém s tím věkem 16 eh, let, Mimochodem v Lucembursku právě proběhlo Lucemburs, v Lucembursku právě proběhlo eh, referendum, kde jsme odmítli a vlastně samotní mladí lidé odmítli snížení věkové hranice pro eh, možnost účastnit se voleb na 16 let, takže si myslím, že u nás by to asi nebyla zrovna nejlepší myšlenka a proto bych eh, byla pro zachování stávající možnosti. Jinak chápu, že samozřejmě chcete všem eh, prosadit co možná nejrychleji, protože pokud eh, si přejete něco prosadit v radě, tak by to mělo projít ještě teď za lucemburského předsednictví. Paní předsedkyně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, děkuji vám i panu kolegovi Lajnenovi za odvedenou práci. Když se teď podívám eh, opět na zprávu Evropské komise, která schrnovala volby z roku 2014, podívám se také na našem chorvatské zkušenosti eh, z nedávných eh, parlamentních voleb, tak bych si dovolil doplnit dvě záležitosti. Cílem je posílit legitimitu našich institucí, této instituce a zvýšit volební účast, která je eh, zhruba něco málo nad 30%, eh, takže bychom měli kreativně přemýšlet nad tím, jak eh, volební účast navýšit. A zejména to platí pro nové členské státy, které mají méně zkušeností v této věci a možná trochu jinší politické na voličské reflexy. Takže si myslím, že jakýkoliv návrh ubírající se tímto směrem stojí za to podpořit. Je zde ovšem jedna věc, kde ehm, řada národních eh, zákonů se eh, dosti liší nebo jsou eh, zcela mm, nesrovnatelné a to je financování volební kampaně. O tom se zde vůbec nezmiňujete. Uvedu příklad. Například limit v našem národním zákoně pro 50-denní kampaně je 200 tisíc euro na celou kandidátku politické strany, což následně má ten dopad, že nikdo z nás si nemůže dovolit například reklamu v televizi. A možná to znamenalo také eh, to, že nakonec 75 voličů zůstalo doma a k urnám nešlo, protože ty volby byly v podstatě neviditelné. Takže možná by stálo za to zharmonizovat také financování volební kampaně. Eh, sám jsem se dvakrát během jednoho roku prošel tady tímto problémem s nedostatečným financováním eh, volební kampaně. Další věc, měli bychom podporovat eh, ty, kteří se ucházejí jako stávající komisaři o post europoslance. Já si myslím, že to posílí roli našich institucí, především Evropské komise. Bude to znamenat, že i Evropská komise je mnohem zodpovědnější vůči evropským občanům jako voličům. Takže si myslím, že by bylo dobré v takovéto politické zprávě něco takového zmínit. Pokud jde o věkovou hranici 16 let, tak to je citlivá záležitost, mohu říci že v řadě států nemají eh, osoby mladší 18 let eh, možnost hlasovat eh, a to v žádných volbách. Řada Řada takto mladých lidí, 16-letých lidí, se vůbec neorientuje ani v domácí politice, natož v evropské, takže si myslím, že eh, je možná takovýto návrh až eh, příliš odvážný, ale myslím si, že když nemůžete hlasovat v parlamentních volbách ve svém členském státě, v v místních volbách, ale můžete hlasovat pro špičkového kandidáta Evropské komise, tak je to trochu eh, zvláštní. Takže to jsou jediné věci, kde mám určité výhrady či pochyby. A ještě k tomu, co jsme probírali na jednom z přípravných zasedání, to je mm, mandát europoslance. A tedy, že není možné přesouvat se z zákonodárné do výkonné funkce a obráceně, ale něk- některé národní legislativy toto mají přímo ošetřeno, takže bychom měli něco takového zvážit, za to tady chceme mít. Pokud jste například zvoleni řadou preferenčních eh, eh, hlasů, tak je to velice silný, silný mandát. Myslím si, že je škoda omezovat eh, takto politickou flexibilitu tím, že znemožníme přestup ze zákonodárné do výkonné moci a ten, kdo se rozhodne, že se prosadí a osloví voliče a získá preferenční hlasy, myslím, že by to mělo být nějakým způsobem eh, oceněno. Tak doufám, že bude přesunout ten eh, termín pro pozměňovací návrhy, abychom se mohli eh, vyjádřit eh, a dosáhli vyvážené zprávy ohledně složení Evropského parlamentu a volebním systému. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit ke všem těm, kteří vám děkovali za vaše práci. Děkuji tedy za ty návrhy, které jste nám tady předložili. Už tady zaznělo to, že AFKO by měl být ambiciozní výbor. A myslím si, že to je i výhoda této zprávy. Je to jednak ambiciozní, ale současně také pragmatické. Jde o to, aby to byly návrhy, které vlastně eh, budou průchodné v politickém slova smyslu. A já si myslím, že eh, přesně takové ty návrhy jsou. Myslím, že tady dochází ke sladění dvou základních eh, přístupů. Jednak je to ta minimální harmonizace volebních pravidel, A to, čemu skutečně lze říkat různé volby v různých eh, zemích, ale přesto to má něco společného. A potom jde o to, jak zjednodušit eh, výkon eh, toho práva volit, které evropští občané mají. Tím, že ta pravidla budou aspoň do určité míry harmonizována, nejdůležitější z toho je pravděpodobně minimální, jsou to minimální požadavky na sestavování kandidátek. A e, myslím si, že ta společná hůta je e, velmi dobrý nápad. Přestože musíme být e, v tom velmi opatrní. A také si myslím, že ten nápad, který říká, že by tady měl být 28 volebních okrsků e, je dobrý, abychom měli dobrou srovnatelnou situaci. Jde o to, jak umožnit lidem vykonávat e, práva, která mají a s tím souvisí také možnost volit v zahraničí a možnost volit poštou nebo e, prostřednictvím internetu, ale za vším tím a to je asi nejdůležitější je také to, že bychom měli jít o něco dál v tom, jak zajistit větší viditelnost pro politické strany v evropských volbách. Jde o to, aby eh, to občané jasně viděli před sebou na volebním lístku. To by podle mě mohlo vést k nějakému hmatatelnému eh, výsledku k lepšímu. A nejenom eh, jde nejenom o tom, jak zajistit viditelnost na tom eh, hlasovacím lístku, ale měli bychom se také zajistit eh, nad tím, jak zajistit, aby více viditelnosti měli kandidáti i v televizi a v rozhlase. Protože Není možné eh, být v osobním kontaktu se eh, všemi. Občané by měli eh, také mít možnost pochopit, jak důležité tyto volby jsou, jak jsou do nich vybíráni ty kandidáti a že tím se vlastně zajišťuje demokracie na evropské úrovni. Pokud se nám něco jako podaří, tak to bude rozhodně dobré. Děkuji, Petro. Gerald. Já budu mluvit nizozemsky. Moje politická skupina si je velmi vědoma toho, že bychom se mohli ocitnout eh, uprostřed debaty o evropské identitě nebo o národní identitě. Včera byl velmi důležitý den a já si myslím, že se ta eh, evropská debata výrazně e, změnila, protože jsme udělali krok směrem k evropské identitě. A myslím, že v budoucnosti nebudeme tímto způsobem hovořit o těch změnách eh, volebního systému. Já jsem se na tu zprávu díval. Nepřijde mi úplně drakonická. Není tady záplava eh, návrhů, které jdou příliš daleko, ale mám eh, problém s několika z těch návrhů, například ten Prah a to, že by všechny členské státy představovaly jeden volební okrsek Belgie, by to byl problém, protože my tady máme eh, jazykové oblasti, francouzskou, nizozemskou, které představují ten jeden volební okres, takže to rozhodně asi bude komplikovanější. Ale Měli bychom se hlavně domět, že národní identita zůstane nadále velmi důležitá. A pokud eh, se to má všechno standardizovat, tak se to bude tak to bude narážet na neporozumění a na odpor, protože eh, pořád hovoříme o národních zájmech. Já také nepodporuji to, že by měly fungovat eh, evropské politické strany. Já myslím, že to bude mít eh, spíše negativní dopad, protože to nepovede k nějakému většímu nadšení eh, občanům pro Evropu. A to, že jste zmiňovali tu možnost umístit logo na hlasovací eh, lístek, tak já si myslím, že to nezlepší nějak výrazným způsobem to, jakým lidé chápou Evropu. Myslím, že v budoucnosti Evropská unie bude mít spíše omezně, omezenou roli? A proto si myslím, že tyto návrhy na změnu legislativy nevedou správným směrem. Takže na závěr bych chtěl říci, že eh, hovoříme-li o tom, jak zajistit co největší participace, tak referendum je asi nejširší nebo nej Eh, více participační eh, způsob. Například to včerejší referendum teď eh, většina v Evropské unii odmítá, včetně předsedy Evropské rady. A spousta lidí tady vedla kampaň proti tomu, aby se to referendum konalo, což je velmi zvláštní. Takže myslím, že bychom k tomu měli zaujímat umírněnější postoj k těmto možnostem. Já samozřejmě si počkám, jak bude ta zpráva vypadat nakonec a potom se vyjasním svůj postaj. Sí, sí, prezidenta, Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako všichni ostatní, ehm, já bych chtěla říci, že musíme postupovat opatrně, protože jedna z největších ehm, hrozeb je podcenit národní ehm, identitu abychom nebudovali, nebo respektive ve snaze posílit evropský eh, projekt ho nepodkopávali a neoslabovali tím, že opomeneme některé záležitosti, které jsou pro voliče velice důležité. Takže všechny tyto věci musíme eh, zvážit a musíme si uvědomit, že naše státy jsou velice, v některých případech velice malé a potřebují spolupracovat, aby se vypořádali se výzvami, před kterými eh, budeme stát. Ale, takže jsou tady určité symboly, které nesmíme eh, opomíjet eh, a nesmíme Eh, zapomínat i to národní hledisko. Nemůžeme eh, tuto problematiku řešit čistě z evropského eh, z evropské úrovně. Teď konkrétně Reforma, která by případně mohla vzejít z této činnosti, musí být především reformou legitimním. Proto musí být naše práce otevřená, přístupná. Musíme zajistit, že reforma, ke které přistoupíme, zajistí větší otevřenost a přístupnost celého volebního procesu. Do toho zapadá i například ta otázka stanovení věku eh, pro možnost eh, volit. Eh, paní Silvi Gulard, která tady dnes není, mě požádala, abych vystoupila částečně i jejím jménem, poděkovala zpravodajům, řekla, že celkové směřování této zprávy je dobré. Máme určitý problém ovšem s tím věkem 16 let. Na, na jedné straně to možná může eh, mít ten přínos, eh, že ukážeme, že evropská politika se zajímá o eh, mladé lidi, že mladí lidé mohou mít své slovo při budování Evropy, ale skutečně nevím, jestli 16 let je vhodným věkem pro hlasování o všech těchto záležitostech a můžeme o tom pochopitelně dále vyjednávat, diskutovat, podívat se na podrobnosti, ale myslím si, že jako výchozí materiál je tento dokument velice, eh, velice dobrý, i tento návrh je, je, je dobrý. Takže pro tuto chvíli je to ode mě vše. Děkuji vám za odvedenou práci. Nyní pan Max Anderson. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodajům za práci, kterou odvedli. Mám tři body já jsem eh, prostě takový politický fanda a hrozně, fanda pro politiku a hrozně rád sleduji výsledky voleb. Vždycky eh, jsem eh, proto velmi, velmi hořel a jistě vás nepřekvapí, že jsem sledoval i výsledky toho řeckého e, referenda. Je tady jedna velice relevantní záležitost, co má co dočinění s naší zprávou e, takové ty, e, takové ty výsledky veřejného mínění, které byly vlastně v jeden den takzvané exit poll bylo řečeno, že to bude strašně vzrušující, že ty, dvě, e, e, ty dva tábory jsou poměrně e, rovnocené a nakonec tady z těch výsledků byl vidět trochu jiný dojem. Takže bylo to téměř trošičku nudné, kdybych na to měl hledět jako na koňské dostihy. 61 a něco k 32. No nic moc. Já chci říct, že samozřejmě plně respektuji a naprosto důvěřuji eh, řeckému eh, volebnímu systému a eh, tak dále, ale představte si, že by došlo k elektronickému hlasování. Co by začali říkat lidé, kteří by byli v té druhé skupině, ti, kteří prohráli. Nezačaly by tady obrovské, eh, obrovská podezření, že tady prostě došlo eh, k nějakému pochybení při eh, sečítání hlasů, že je to třeba vyšetřit, zjistit, zda tady něco nebylo provedeno špatně. A samozřejmě je úplně jasné, že by vznikly prostě určité, určitá podezření pokaždé, když dojde mezi velkým rozdílem mezi tím, co odhadují výzkumy veřejného mínění a konkrétním výsledkem. A všechno tohle hodně e, ničí demokratické základy každé země. Takže my bychom v tomto směru být velice obezřetní, kdybychom měli jít tímto směrem. Byli bychom ti, kteří vlastně ohrožují demokracii, protože lidé by se začali říkat, že prostě není možné takto ty věci, ty výsledky opravdu dobře, kvalitně spočítat. A pak je tady ještě jedna věc, z těch 620 eh, poslanců, ten strop, ta, eh, to omezení, eh, tak chci se zeptat, proč zrovna těch 620. A pak ještě jedna věc, to, že by ta jména a e, označení politických stran evropských e, měly být na těch e, kandidátských listinách. Já si myslím, že to je spíš otázka frakce. Myslím, že tady existuje určitý problém. Pokud tady bude prostě tolik eh, různých eh, nápisů, značek a všeho, tak to lidé zmat, eh, budou z toho lidé zmateni. My ve Švédsku máme takovéto často reakce, lidé si stěžují na to, že, si, že vlastně odevstali jinou listinu, než chtěli do, toho, do té volební urny, protože ty názvy byly podobné, či jinak některé malé strany se stylizují Eh, graficky do podoby těch velkých a dělají různé další úskoky, ale ještě takovou principiální eh, otázku eh, bylo by tam logo tedy té evropské strany a pak ten e, národní a lidé by začali být zmateni, zdali vlastně hlasují pro národní program či evropský. A tady bychom si měli dát pozor, tohle bychom dělat neměli. Předsedkyně, děkuji. Konstance, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se také chci připojit eh, k těm, kteří již poděkovali vám, paní předsedkyně, a eh, našemu kolegovi Joe Lynemu za tuto velice zajímavou zprávu. Ráda bych se soustředila na jeden bod, protože hodně různorodých a zajímavých věcí již tady zaznělo od předřečníků. Je to věc, která se objevuje v odstavci 12 o genderové vyváženosti, o lepším vyvážení mužů a žen v těchto evropských volbách. A chtěla jsem se s vámi e, podělit o takovou jednu informaci. Patrně víte, že již řadu let existuje postup Gender Mainstreaming Amendments, což je eh, vlastně něco, co připravuje výbor pro rovnost eh, pohlaví eh, pro ženy. Já jsem v obou těchto výborech a proto jsem tak nějak byla vybrána, abych svým kolegům a kolegyním představila ve výboru pro ženy tento projekt. E, tím se teď zabývám a jak to říci, nechci předjímat to, e, co e, snad bude schodou s kolegy, takže tady budou pozměňovací návrhy ve směru gender mainstreaming. Dovedete si jistě představit, aniž bychom něco předjímali, co asi napíšeme. Bude to dosti voluntaristické a každopádně trochu přesnější než eh, to, eh, co teď figuruje v odstavci 12. A uvidíme, až se bude hlasovat, jak se k tomu výbor eh, postaví. Každopádně opakuji, budou tady pozměňovací návrhy od výboru pro ženy, které budou trošku trošku ambiciozní v tomto směru. Máme do toho, na to ještě několik dnů, ale chtěla jsem vás takto informovat. Děkuji Konstance, Kristián, děkuji paní předsedkyně i já bych vám chtěl poblahopřát i kolegovi Joe Linemu za eh, tento dokument vysoké kvality. Eh, jsem s ním spokojen, je tam celá řada návrhů, které reagují na ty dva problémy, které máme, e, co se evropských voleb týče. Za prvé jde o to, že tady vlastně e, neprobíhají jedny evropské volby, ale e, téměř paralelně 28 evropských volebních klání a e, že to je samozřejmě také testem e, pro příslušné vlády a zároveň také mimořádnou příležitostí, aby radikálové a e, lidé s protievropským myšlením začali tasit zbraně. A to samozřejmě nese určité výsledky v řadě členských států a také to vede k nárůstu populistických hnutí v řadě států. A pak je tady ještě další otázka a to je čím dál tím nižší účast v těchto evropských volbách. To je již zcela evidentní i e, když vlastně v těch posledních volbách hlasovalo téměř e, stejně evropských občanů jako v těch předchozích. Takže návrh jde podle mého názoru dobrým směrem. Eh, za jedné straně, na jedné straně se snaží, aby došlo k většímu přiblížení se těch jednotlivých 28 eh, voleb eh, v těch jednotlivých členských státech a zároveň také je to otázka většího zviditelnění a podchycení větší účasti. 12 týdnů pro kandidátské seznamy a pro ty E, kandidáty na špici, pak je to otázka zviditelnění názvu a log evropských stran na těch kandidátských listinách a na druhé straně e, se tady také e, zmiňuje možnost nechat hlasovat co největší počet občanů zavedením i volby prostřednictvím internetu a tak dále. Takže to nepochybně jde směrem k řešení problému, které máme. A to přiblížení e, těch 28 volebních klání bude zcela zásadní. Eh, takže tady existoval určitý ambiciozní projekt eh, těch nadnárodních kandidátských eh, listin. To jsme opustili, teď jsme tedy méně ambiciozní, jsme méně ctižádostiví a já si myslím, že radikálové z toho budou těžit, že to využijí. Jeden z těch kandidátů na špici je teď velkou hvězdou v evropském, v eh, evropském prostoru. Je to prostě eh, člověk, který byl eh, tím špičkovým kandidátem extrémní levice a já jenom doufám, že to prostě ještě uvidíme. Doufám, že to bude také otázka pro toho, kdo je šéfem Evropské komise a od něhož ještě čekáme na reakci na řecké referendum. Takže, abych se vrátil k návrhu, myslím, že ten návrh reaguje na ty dva hlavní problémy, které máme a my e, všechny pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem, podpoříme. To znamená přiblížení se těch 28 volebních kol e, a e, za druhé směrem k podpoře větší účasti. Měli bychom převzít eh, estonskou zkušenost, který mají, eh, Estonci mají ten nejlepší eh, mm, možný systém na světě v oblasti elektronického hlasování. Oni to takto realizují, mají neuvěřitelně kvalitní zpracování elektronických údajů a myslím si, že kdybychom šli tímhle směrem, tak tady existuje reálná šance, že bychom mohli přitáhnout i mladší a mladé voliče. Eh, Jose Maria. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodajům za ten dokument. Já si myslím, že se dokument zabývá celou řadou významných otázek a my předložíme pozměňovací návrhy. Já se teď těmi našimi návrhy zabývat nebudu, chci být maximálně stručný. Ale jednu věc říct musím. Vůbec se nebojíme nějakých výrazných změn, vůbec eh, z toho nemáme strach, nemáme pocit, že bychom v tomto směru byli konzor, eh, konzervativního smýšlení, to vůbec ne. Pokud chceme vytvořit lepší Evropu, no tak prostě musíme být stateční a musíme eh, být trochu nadšení a prokázat určité nadšení. Souhlasím s těmi, kteří hovoří i o těch dalších dalších eh, lhůtách. Jedna věc, se kterou nesouhlasím, a to řekl pan kolega Ramon. A mně se zdá, že vlastně mm, se plete ve dvou věcech. Protože není pravda, že by v současné Evropě existovala nějaká společná suverenita, eh, já si myslím, že obecně kolektivní suverenita neexistuje, protože to navíc ukazují tyto záležitosti, o kterých tady teď diskutujeme, tyto rozdíly, obavy a tak dále. To eh, implikuje, že neexistuje eh, žádná totožnost a ani tady není žádný členský stát, ani Řecko, které by uh, Eh, se nemohlo rozhodnout eh, samo za sebe. Žádný členský stát eh, není zbaven možnosti rozhodnout se a vyjádřit se sám za sebe. Samozřejmě, že je možné, aby probíhala pak diskuze a hledání koncenzu. Dále se mi zdá, že je nebezpečné eh, říkat, že není vhodné uspořádat referendum. Já si myslím, že naopak je velice vhodné umožnit lidem, aby se vyjádřili. Děkuji. Nyní Paulo, prosím. Děkuji. Jenom velice stručně. Já jsem chtěl říci, že jsem spokojen s prací našich dvou zpravodajů. Myslím, že jsme hodně postoupili v této poslední verzi dokumentu oproti té verzi předchozí. Ta první předchozí verze byla nadšenější, ale nebyla možná úplně prakticky proveditelná, přestože tam byla řada dobrých věcí. Já si ale myslím, že bychom měli stát nohama na zemi a proto bychom měli za těmi věcmi, které jsou jednak užitečné, ale zároveň také proveditelné. Takže děkuji za tuto práci, jenom bych ještě zdůraznil dvě záležitosti, kde nesouhlasím. Jednak kde o 16 let, to je tedy ta věková hranice, kdy budou, kdyby mohli mladí lidé eh, volit, nechci říkat eh, přímo, zda to je, či není dobrý nápad. Eh, je zde možná určitý prostor v Evropě ke změně ale zároveň by to přineslo i jisté problémy. Druhá věc, i kdybych eh, přesně pochopil, proč je tak důležité pro některé eh, státy eh, zavést ten procentuální limit, tak eh, bych je rozhodně ty limity neprosazoval jako povinné, protože si myslím, že to zasahuje do autonomie členských států. Některé země dávají přednost větší diverzitě spíše než většinovým zásadám ve volebním systému. Takže já bych tuto záležitost nechal v působnosti každého členského státu. A ještě dvě pochyby bych eh, zmínil. Byl bych rád, kdybyste mi to mohli vysvětlit, protože možná je problém na mé straně, pouze jsem to špatně pochopil. První věc, eh, v bodě 10 eh, na straně 7 eh, říkáme, že chceme zrevidovat rámcovou smlouvu tak, abychom mohli zvážit situaci komisařů. Znamená to, že chceme aby zůstali, zůstali ve funkci až do samotných voleb, anebo aby byla přesknuta během eh, voleb nějaká jiná role. Tak to je první věc. A druhá věc, a tady nevím, jestli se jedná o chybu, anebo jenom jsem to opět špatně pochopil, jde o pozměňovací návrh 11, kde říkáme, že Evropský parlament Říkáme zde, že pokud se ukáže e, něco takového nemožné a tak dále, tak je na Evropském parlamentu, aby stanovil nejméně 12 týdnů předem a je tam 12 týdnů. před koncem pětiletého období. Původní verze byl všem jeden měsíc, já si myslím, že vhodnější by všem byl jeden rok, protože když teď půjdeme eh, cestou 12 týdnů, tak tu lhůtu nerozšiřujeme, ale naopak ji zkracujeme. ale nejsem si jist, jestli jsem to správně pochopil, ale myslím si, že teď, pokud rada stanoví volby na konkrétní mm, čtyři dny, tak to dělá rok dopředu a nikoliv měsíc dopředu. Takže tímto jo, pozměňovacím návrhem číslo 11 eh, trošku věci mm, komplikujeme, nejsou úplně jasné. Paní předsedkyně, děkuji. E, nejprve zareaguje jo, protože vy pak musíte běžet na plenárku. Takže nejprve e, vám samozřejmě děkuji za všechny vaše příspěvky a poznámky. Myslím, že e, s tím všichni zacházíte velmi vážně a opatrně. což je samozřejmě správné, protože i když už tady třeba nebudeme, tak bychom chtěli, aby ten systém eh, se zlepšil, aby dobře fungoval, aby občané měli možnost eh, se účastnit této jedinečné nadnárodní demokracie. Já jsem říkal, že jsme měli ten dvoufázový výběrový proces, abychom byli co nejúspěšnější. Pervanš Beres mi říkala, že v každém volebním období se to téma dostane na e, stůl e, a mluví se o tom, že spousta lidí už 15 let pomalu se o to pokouší. A my jsme se rozhodli, že to tady nastíníme v těch dvou fázích e, do těch dvou skupin, jednak legislativní akty to, co by šlo i podle té Frostatovy zprávy provést ještě během tohoto volebního období a potom ty další věci, které se vyžadují změny smluv. A potom zase na rozdíl od těch legislativních aktů jsou to samozřejmě doporučení. Z těch asi 13 bodů, které tady jsou, to nejsou všechno legislativní akty, ale řada z nich jsou pouhá doporučení pro členské státy kterými se mohou inspirovat. To se samozřejmě může změnit, eh, pokud proto bude, eh, pokud potom bude poptávka. Paní Le Grip eh, říkala, že by bylo dobře dosáhnout rovnováhy pohlaví, ale víme, že i nejenom, že by se tady na Avku muselo o tom hlasovat jednomyslně, ale i Rada by o tom musela hlasovat jednomyslně. Já mám pochybnosti o tom, že všech 28 členských stát na půdě Rady by pro něco takového bylo. takže eh, mám pochybnosti o tom, eh, že by se to podařilo prosadit, pokud to bude zatíženo i těmito otázkami, které nemají šanci na přijetí. Ještě pár eh, věcí, potom samozřejmě nechám prostor Danutě. Těrť Šeplin, jestli jsem to dobře rozuměl, hovořil o těch špičkových kandidátech s tím, že těch 12 týdnů je možná příliš krátká doba, že by bylo potřeba více času protože ti kandidáti by by vlastně tu kandidaturu měli dělat rovnou ve všech 28 členských státech. Pokud eh, jsem to dobře pochopil, tak eh, samozřejmě nebude problém k tomu předložit nějaký pozměňovací návrh. Potom eh, možnost volit eh, mimo EU, třeba na Fidži nebo v Bangladeši. Eh, já myslím, že všechny konzuláty snad eh, dneska mají nějaké počítače, takže by snad neměl být takový problém e, vytisknout hlasovací lístky a výsledky potom poslat tomu příslušnému e, volebnímu orgánu. Myslím, že dneska už to snad je úplně jedno. A potom tady e, zazněla ta zajímavá myšlenka, že by to konání mělo být omezeno od do, nejenom do, my jsme tady uvedli ten závěr. U nás v Německu to začíná podle mě už v 8 hodin ráno, ale potom také to končí v 18 hodin, takže u nás to trvá 10 hodin, vy jste 12 hodin. Ehm, to samozřejmě je také možné, musíme se na to ještě podívat, pokud to pomůže. Kolega Plenkovič se zmínil o financování v předvolebních kampaní, to je samozřejmě otázka úplně z jiného soudku. Já jsem například byl zpravodajem eh, k statutu politických eh, stran a to téměř úplně selhalo právě na této otázce, tedy eh, na tom, jak se mají financovat předvolební kampaně v Evropě, protože několik zemí, jestli se čtyři, zakazují Eh, nebo nařizují využívání pouze veřejných eh, prostředků, někde zase dávají přednost eh, soukromým darům pro politické strany. To je, myslím, velmi ožávé téma. Možná bychom to taky mohli uvést těch doporučení, v těch úvodních ustanoveních. Vrácení poslanců do svého původního povolání v okamžiku, kdy skončí, to, čím jsme se vůbec nezabývali, můžeme se tím, nad tím také zamyslet ještě ke kolegům Anemancovi a Andersnovi, kteří oba hovořili o těch Prazích. Eh, v případě Belgie by to vůbec ne, nepřicházelo v úvahu, tam by se nemuselo nic změnit. A dalšímu kolegovi chci říct, tady vůbec nemluvíme o 28. Protože od těch 26 a výše je ten prach 3%. sám o sobě. V Německu potom stačí 0,5% na dosažení mandátu při tom počtu, který Německo má. Ve Španělsku. To je tak podobně. je tady několik zemí, kde prakticky ten prach minimálně 3% není vůbec dosažen pro získání mandátu a proto jsme to takto stanovili 3 až 5. Já tím teď končím. Ještě jednou chci poděkovat všem ehm, za účast této diskuzi, ale ještě chci říct, že u těch poznacích návrhů bych rád byla, aby ta lůta zůstala na 29. červenci, protože my bychom co nej, nebo co nejvíce využili lucemburského předsednictví. My ještě eh, pořád chceme, aby se to dostalo na plenární zasedání během tohoto roku, protože to následující předsednictví tomu nebude tolik nakloněno. A zase tolik času do těch příštích voleb už nezbývá. Víme, jaký byl osud těch předchozích zpráv, které se pokoušely co podobného. Bylo to prostě příliš eh, Eh, blízko eh, datu voleb a potom už eh, mnozí ztrácejí motivaci s tím ještě něco dělat. Ale možná, že sekretariát by ještě se k tomu mohl vyjádřit. V každém případě vám děkuji za to, že jste se přihlásili o slovo. Děkuji. Já k tomu mohu dodat už jenom něco velmi už něco málo, jenom možná k tomu, že někdo říká, že nejsme dostatečně ambiciozní. Vy si možná vzpomínáte, že jsme o tom diskutovali, o tom, že bychom Eh, řadu věcí mohli eh, změnit, eh, nebo ty menší změny dělat pomocí prováděcích předpisů, ale si myslíme, že by to mělo jít pomocí nějaké novelizace, ale je nám jasné, že nejenom, že potřebujeme jednomyslnost na radě, ale potřebujeme také kolikrát v některých českých státech ratifikační proces, což by mohlo být velmi komplikované. A to byl také další faktor, na který jsme mysleli. My jsme v posledním měsíci kontaktovali členské státy, eh, jestli mají pocit, že by eh, proto mohla být, eh, potom mohla být poptávka. Lucemburské předsednictví vyjádřilo ochotu to předložit nizemské předsednictví, to následující asi až tak ochotné nebude. Eh, také víme, že v této době přijde ta frostatová ztráta, kam by se mohly dostat všechny ty věci, které eh, ne, nebudou muset jít prostřednictvím změny smluv. Eh, protože v okamžiku, kdy na to dojde, tak to bude všechno mnohem složitější a potom to bude možná součástí nějaké širší změny smluv. Na to si budeme muset počkat a proto nám dávalo smysl to takto rozdělit. A druhá věc, je tady řada věcí, které prostě nepatří do volebního zákona, jako například financování nebo ta otázka komisaře. To jsou věci, které nemůžeme měnit prostřednictvím tohoto návrhu. A to také musíme mít na paměti. My vítáme vaše pozměňovací návrhy. Eh, teď jde o tu hůtu pro předkládání. Nechceme ohrozit celý ten proces. Možná, že bychom to mohli stanovit na 10. srpna, potom byste to mohli předkládat ve svých vlastních jazycích, že to nemuseli už mít přeložené, ale cokoliv později by potom muselo být přeloženo rovnou v angličtině, takže možná tím by se to ještě komplikovalo. Pokud to stanovíme na 10. srpna, tak eh, už na začátku září by mohla proběhnout diskuse i na základě těch přeložených e, návrhů. Pokud budete souhlasit s tím 10. srpnem jako lhutou pro pozměňovací návrhy pro některé, kteří jedou na dovolenou, tak to je to samé jako 29. července, eh, ale pro některé to znamená dva týdny navíc. Takže ještě jednou. 10. srpna ve, vašem, eh, ve vašich jazycích, nemusí to být v angličtině. Později to musí být v angličtině. Pokud to bude do 10. tak to zvládneme přeložit. No, ještě o tom, co jsi říkal, to, o to, to spolu probereme. Jinak už nic dalšího nemám. Já přiložím některé pozměňovací návrhy, protože pořád mě napadají nové nové věci. A tím chci uzavřít tento bod na našem eh, programu a přejít k dalšímu bodu, což je, je tady eh, JET, Evropská občanská iniciativa. Teď nám tedy eh, něco řekneš těm předloženým pozměňovacím návrhům, jestli se nepletu. Takže prosím, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V žádném případě nemyslím, že bych mohl teď s vámi probrat eh, všechny pozměňovací návrhy, jejich 127 a život je na to příliš krátký, ale chci vám eh, možná jenom připomenout ty nejzásadnější otázky, eh, které řešil tento právní nástroj. Je jich 51, eh, či lépe řečeno 51 pokusů eh, o eh, Evropskou občanskou iniciativu, žádná se E, nezhamotnila, protože nesplnila všechna e, kritéria. Vedli jsme řadu diskuzí, ale myslíme si, že ten nástroj není úplně vyhaslý, úplně mrtvý. Mohli bychom ho e, oživit a nastartovat. Jsou, na to, jsou k tomu možnosti. Komise teď vlastně probírá či chystá takovou revizi tohoto nástroje koncem tohoto roku či počátkem roku příštího a já jenom věřím, že náš dokument, naše diskuze a e, to všechno se na tom pozitivně odrazí. Mám v tomto směru určité slibné e, náznaky. E, ten celý E, nástroj je dost inovativní, inovativní, svým způsobem je jedinečný a mimořádný v tom smyslu, e, že e, tady prostě existuje možnost, aby v ideálním světě občané Evropy zahájili určité kroky, které by se mohli v závěru zhmotnit v nový právní předpis. To se ještě nepřihodilo a já bych rád eh, se toho dožil. Takže 127 eh, pozměňovacích návrhů, všechny byly podpůrné, užitečné, eh, možná jeden či dva jsem musel nechat stranou a obecně vlastně odpovídají tomu, Eh, jak eh, velmi pozitivně přistupují eh, k této problematice lidé jak v našem výboru, tak ty zainteresovaní mimo něj. Je tady určitý soubor problémů, které jsou propojeny s pozměňovacími návrhy a s tím na strojem. Prostě ten není možno vnímat jako velice přátelský k uživateli. To by se mělo výrazně změnit k lepšímu. Ehm, tento nástroj by měl být například také ehm, přístupný lidem s postižením což zatím teda e, není ten případ. Rovněž způsob, jakým je o nástroji komunikováno, není úplně uspokojivý, lepší a efektivnější komunikace prostřednictvím e, evropských e, a unijních kanálů. To je velice žádoucí, to je samozřejmě na komisi, ale měli bychom to podpořit, měli bychom komisi v tomto úsilí určitě podporovat. A e, ta lepší komunikace se také týká lepší komunikace s občany během celého procesu. A jedna z věcí, které se tady objevily, a já to podporuji, je toto. Organizátoři Evropské e, občanské iniciativy by měli vlastně sami rozhodnout, e, kdy začne celý ten proces, e, kdy se spustí. Mělo by to být v jejich rukou, jak budou organizovány ty další jednotlivé etapy. A pak je tady celá řada věcí kolem E, zasílání e-mailů, zajištění bezpečnosti e, a tak dále. Pak jsou tu požadavky na údaje pro členské státy. Tady existuje 28 odlišných systémů, o tom už jsme ovšem hovořili. Já eh, nejsem úplně eh, ve všech ohledech někým, kdo by podporoval harmonizaci pravidel, ale tady si myslím, že by to bylo eh, žádoucí, aby prostě ty podmínky byly rovné, stejné pro všechny občany. Ony tady jsou určité konkrétní problémy, E, pro třeba občany jednoho státu žijící v stát jiném, kteří se té občanské iniciativy v tuto chvíli zúčastnit nemohou. Takže je třeba analyzovat ty národní zkušenosti. E, některé země mají vlastně e, ekvivalent Evropské občanské iniciativy. Bylo by určitě užitečné to prostudovat. Lotyšsko v tomto směru má určité zkušenosti, i když samozřejmě je to mnoho mnohem menší e, území, takže se to všechno organizuje jednodušším způsobem a e, nepotřebují e, sedm členských států a milion podpisů, protože v Lotyšsku prostě milion podpisů by se těžko, těžko schánil, že když tam mají lekce přes milion obyvatel dohromady. Pak je tady problém toho mateřského jazyka. Já to teď chápu tak, že v tuto chvíli je možno eh, předložit eh, tu Evropskou občanskou iniciativu v jednom z jazyků Unie. Ale pak jsou tady další jazyky, které mají místní statut či regionální, například velština eh, nebo další jazyky, friština. A tady si myslím, Tyto jazyky tuto možnost nemají a tady by se asi mělo něco změnit, protože lidé hovořící eh, těmito jazyky, jako svou mateřštinou, by neměli být znevýhodněny. A v tomto směru jsem také hovořil s panem komisařem Timmermancem a on to chápe a vnímá. Národní parlamenty by měly v té Evropské občanské iniciativě hrát určitou roli. Myslím, že to je oblast, eh, kde eh, by to měli sledovat, ale neměli by v nějak jako aktivně se toho zúčastňovat. Tento názor nezdílím. Eh, určitý počet pozměňovacích návrhů se snažil eh, naznačit, že ten milion podpisů je něco, kolem eh, čeho bychom se mohli nějak tak pokusit jak si věci upravovat nějakými různými kroky, ale ono je to zakotveno ve smlouvě a tam se teď nedá opravdu v tomto směru něco měnit, to už je nad pravomoc dozorce či e, mandát té Evropské občanské iniciativy. E, pak e, rozpočtová linka, pilotní projekt, to je samozřejmě důležitý aspekt celé iniciativy, pokud nám jde o to, abychom ji propagovali. Jsou tady určité potíže a já bych asi dvě nebo tři závěrem zmínil. Eh, jak se řeší situace, když Evropská občanská iniciativa je eh, z, spuštěna proto s cílem, aby Evropská komise eh, něco přestala konat, aby nějaký proces zastavila. Zatím tomu tak není, ale jeden příklad vešel v jiném kontextu, například v otázce letního času. To není předmětem Evropské občanské občanské iniciativy, ale hodně se o tom hovoří, v některých zemích je to aktuální téma. Měla by a mohla by takováto problematika být předmětem Evropské občanské iniciativy? Já si myslím, že to přípustné není, ale možná, že to je mm, zase něco, kde mají jiní lidé jiné názory. Já musím říct, že mě teda letní čas nějak moc nepálí, já jsem žil různě, e, takže jsem to musel prožít, musel jsem prožít i jiné situace, tak eh, prostě to zase tak nějak eh, eh, moc nevnímám. A ostatně to může vést i k dlouhověkosti. A pak petiční výbor se mm, vyjádřil kladně. Já si ovšem myslím, že v této fázi je to nerealistické, ale existuje tedy stanovisko výboru petičního. Já se také domnívám, že by v každém členském státu měla být jakási e, kancelář e, či orgán, který by se věnoval e, této problematice, který by to soustředoval. Myslím si, že to je dobrý nápad. E, prostě určitý malý úřad, který by měl za cíl pomoci lidem s tímto poměrně komplexním nástrojem a který by e, také pomáhal přemostit e, tu rozpor mezi občany a Evropské unie. Pak je otázka občanství. Ano. V tomto směru jsou pozměňovací návrhy e, jedním e, či druhým směrem. Některé frakce jsou jasně pro, jiné jsou rozdělené, další jsou proti. A ještě jedna poslední věc na závěr. Pokud eh, by existovalo eh, slyšení v Evropském parlamentu, tak eh, by to tedy mělo být podle některých názorů realizováno v neutrálním výboru a ne ve výboru, kde to tematicky neutrální není. To znamená, že já bych asi řekl, že bychom eh, toto měli zvážit vážně. Slyšení by se mělo odehrávat na neutrální eh, půdě, což je samozřejmě buď výbor petiční, anebo eh, AFKO. Předsedkyně, paní Silví Kaufmann. Yeah. Děkuji, pane předsedo. Někdy je to těžké se zapnout. Já bych chtěla poděkovat ehm, panu zpravodajovi za tuto podle mě velmi dobrou zprávu a za to, že velmi jasně formuloval cíle, tedy aby občanská iniciativa byla praktická a vstřícná k uživatelům. A je tomu skutečně tak, teď máme tři roky e, zkušenosti, vy jste tady jmenoval ta čísla, e, kolik jich bylo, tedy tři z nich zvládli se sbírat více než milionu, milion podpisů, ale i přesto ještě nebylo možné e, udělat ten krok k tomu, aby na základě toho reagovala komise a přiložila oficiální návrh. Takže mm, je potřeba to všechno promyslet, jak eh, zajistit, aby tento nástroj fungoval lépe a já jsem se také dívala na ty pozměňovací návrhy a myslím si, že během těch eh, dalších debat určitě dospějeme k nějakým eh, dobrým výsledkům. Mám jenom několik málo věcí, o kterých jsem se chtěla zmínit. Je tam ten katalog těch problémů, ten je relativně dlouhý. Vy jste eh, o mnoho z nich hovořil. Eh, a já myslím, že bychom eh, to ještě měli společně jednou probrat. Pro mě například důležitá otázka lhuty pro sbírání eh, podpisů těch 12 měsíců. Eh, panují na to různé názory, někteří říkají, že je možné to prodloužit až na 18 měsíců. Já osobně bych ale byla pro jiný model, tedy že bychom zrušili automatismus který je eh, mezi tím, kdy je zaregistrovaná ta iniciativa a tím, kdy se začnou sbírat ty eh, podpisy, aby si to každá iniciativa mohla stanovit sama, že v určitém okamžiku se dostanou do takové fáze, kdy už mají všechno připravené, zorganizované a mohou eh, začít běžet ty lhůty a sbírat se podpisy v každém státě. Myslím, že to by byla dobrá změna, ale to by samozřejmě mělo také Eh, ten dopad, že by se muselo změnit to nařízení. A potom eh, bychom se měli zamyslet nad tím, co je možné dělat eh, proto, aby tento nástroj byl známější, protože při různých akcích, když někomu řeknu, že tento nástroj existuje, že proto je, jsou tyto podmínky, že se musí nazbírat těm milion podpisů a to, tak kolikrát e, konstatuji, a je úplně jedno, jaká věková skupina lidí to je, že Eh, to pořád ještě vůbec není známe. A proto si myslím, že bychom měli využít eh, všech možných eh, příležitostí a prostředků pro to, abychom šířili povědomí o občanských iniciativách, aby občané měli pocit, že skutečně o jejich hlas někdo stojí nebo o jejich názor. A měli bychom podpořit i organizátory iniciativ. Eh, v tom, aby se jim to lépe organizovalo. Dále do to, jak eh, zajistit nějaký eh, počet hlasů ve všech státech. Víme, že 40% těch iniciativ bylo komisí odmítnuto také z toho titulu, že byly mimo kompetence Eh, komise, což se těžko posuzuje. Eh, I tady by ti organizátoři měli dostat nějakou podporu, aby mohli dostat eh, právní poradenství. Víme, že kolikrát jsou to věci velmi sporné a těžko se interpretují a asi nemůžeme čekat, že se v nich každý vyzná. A potom, co se týče té střícnosti, a překonávání byrokratických překážek, které jsou nařízení, tak nad tím bychom se měli dále zamyslet. Například o Eh, vyškrtnutí těch eh, čísel občanských průkazů, to by také vedlo ke zjednodušení. A ještě dvě věci, které tady nebyly řečeny a ke kterým ale je řada pozměňovacích návrhů i z naší politické skupiny. To se týče eh, snížení toho minimálního věku pro to, aby tam člověk mohl dát svůj podpis. Já bych byla tady výslovně pro eh, to, abychom jednotně měli v celé Evropě 16 eh, let. Eh, teď jsme pravili debatu o volebním právu. V Lucembursku to teď sice bylo odmítnuto v referendu, ale to byly volby. Tady jde přece o něco úplně jiného. Tady jde o pouze to, aby lidé mohli svým podpisem podpořit to, že se nějaký návrh předloží komise, která se tím pak bude dále zabývat. Takže si myslím, že bychom mohli dnešním 16-letým důvěřovat, že s tím budou zacházet odpovědným způsobem. A proto bych byla velmi ráda, abyste se nad tím ještě jednou zamysleli. A poslední věc. Já jsem také předložila jeden pozměňovací návrh, eh, který mi leží na srdci. Myslím, že bychom tom našem textu měli jasně dát najevo, že chceme i změnit to nařízení. Vy jste sám se zmiňoval o tom, že komise na konci roku bude dělat eh, přeskum této věci a e, asi eh, bude zohledňovat i stanovisko parlamentu v té věci a proto bych e, se myslel, že bychom měli vyslat signál, že chceme, chceme přepracování toho nařízení. Takže by bylo dobře, aby se komise potom na ty naše návrhy podívala a podle toho potom upravila ty své návrhy. Ale celkově chci říci, že vám děkuji za návrh, těším se na naši spolupráci a doufám, že dospějeme k výsledku, eh, který bude eh, praktický a bude velmi vstřícný k uživatelům. Děkuji. Nyní majte, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Šepfline, nejprve vám chci poděkovat za práci, kterou jste odvedl. Skutečně si toho velice cením a myslím, že se to ubírá správným směrem. Zmínila bych teď některé záležitosti, které si myslím, že jsou velice důležité. My máme velkou víru v tento nástroj, protože si myslíme, že eh, tento nástroj je dobrý a je potřeba ho mm, doladit, doplnit a obohatit. Takže je to určitá příležitost, které se teď můžeme chopit eh, a umožnit tak eh, občanům skutečně využít toho práva, zasáhnout do legislativy. V Evropě jsou miliony občanů, kteří se již o toto pokusili bohužel neuspěli a to je samozřejmě frustrace, která není dobrá a chtěli bychom tomu tedy do budoucna zabránit. Chtěli bychom, aby eh, evropský program bral v potaz návrhy evropských občanů. Na jedné straně se domníváme, že musíme odstranit byrokratické překážky, v této souvislosti tedy zejména obeznámit veřejnost s tím, že vůbec existuje tento nástroj, ať už to bude prostřednictvím nějaké té kanceláře, zjednodušit schromažďování eh, podpisů eh, a také eh, vyřešit současné technické problémy, aby se zajistilo dodržování té dvouměsíční lhůty. Je tedy potřeba především zjednodušit to, co zjednodušit lze a podpořit eh, jednoduché zásady, které by umožnily zapojení občanů do eh, legislativní práce. Je potřeba mm, povzbudit eh, takovýto mm, pozitivní, aktivní přístup. ALDE tedy podporuje eh, tuto zprávu. Chceme hledat eh, úpravu současného nařízení, které povede ke zjednodušení a k lepší analýze eh, situace, abychom napříště předešli frustraci milionů občanů, kteří se pokusili ehm, prostřednictvím této iniciativy docílit změny, ale nezdařilo se jim to. Jinak vám tedy za dosavadní práci, která je vynikající, děkuji. Nyní pan Helmut Scholz. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za skutečně kvalifikovanou práci. Děkujeme za ten návrh a děkuji těm ostatním kolegům, kteří tím, že přiložili pozměňovací návrhy, se také pokusili zlepšit způsob, jakým fungují evropské občanské iniciativy. Takže Mnoho z toho, co jsem chtěl říct, už bylo řečeno před ostatními přede mnou. Eh, dovolím se ještě jednou vrátit k jedné věci. Já si myslím, že ten bod 9 je důležitá věc, protože tady je to ta prahová hodnota, tedy minimální počet. A slyšeli jsme, že je hodně věcí, které komplikují eh, úspěšné předkládání občanských iniciativ a komplikují to, jak přesvědčit občany o tom, že tady mají eh, způsob, jakým by se mohli zapojit do rozhodování. A proto bychom se měli zamyslet nad tím, co by měl být náš další krok, jakým způsobem bychom měli sladit ty pozdělací návrhy, aby vedli k tomu, že by ten nástroj byl tom co nejpraktičtější a nejjednodušší. Potom je přišel zajímavý bod 10, kde jde o ochranu osobních údajů. Víme, že teď procházíme dobou, kdy eh, se hodně diskutuje o zabezpečení osobních dat. Jde o to, aby eh, ta data, která do toho jdou, kolikrát eh, to ani není tolik, jestli se nepletu, ale musíme si uvědomit ten aktuálnost těchto, této diskuze, jestli bychom se měli zamyslet nad tím, že by i tady tam se mluví o povinnosti eh, zpracovávat údaje a zodpovědnost za to jejich zpracování, aby to nebylo moc komplikované, protože my zatím nevíme, jakým způsobem se s těmi daty nachází, takže by to také mohlo mít odstrašující dopad na ty, kteří by chtěli organizovat podobné iniciativy. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, jak by to konkrétně mohlo být sformulováno. a pozitivní eh, vztah mám eh, k bodu 13, kde se hovoří o tom, že komise má povinnost zabývat eh, těmi předloženými občanskými iniciativy a reagovat na ně. Víme, že se minulosti diskutovalo o tom, že některé iniciativy získaly hodně podpisů, ehm, eh, takže v tom byly úspěšné, ale potom se s eh, nich nic nestalo, protože narazili na nějaké jiné překážky. Eh, protože například ta oblast působnosti nebyla pokryta kompetencemi a tak dále. Možná, že bychom i tady měli stanovit nějakou povinnost, co se s tím potom má dělat a jestli by komise neměla jednat i, i v tomto případě a já se k tomu, k tomu předložit pozměňovací návrh. Děkuji. Eh, každopádně je to velmi důležitá, naléhavá věc. Mm, mělo by to mít větší dopad na eh, život našich společností, než eh, tomu bylo dosud. Takže musíme na tom dále pracovat, dále to rozvíjet. a my bychom proto vytvořit nějaké konkrétní předpoklady. Děkuji, není pan eh, Terry Cabras, eh, jenom velice stručně. Děkuji, pane Šefline, za návrh zprávy. Odvedl jste opravdu mimořádnou práci. Myslím, že my všichni se můžeme pochválit a doufejme, že na konci bude happy end, jsem se tím jist. Äh, ich bin ganz mit dem, was meine Kollegin gesagt hat, einverstanden. Ja, uh, jsem chtěl pouze říci, že souhlasím s tím, co tady teď řekl můj kolega. <laughs> That was good, but George, I, I can imagine... Tak to bylo um, úžasné, myslím, že Georgi, že protože teď vás všichni tolik vychválili, můžete to uh, hodně uh, zestručnit. Uh, No, na nebevzetí to ještě asi nebude, ale tak jenom stručně klíčové eh, body k těmto konstruktivním eh, příspěvkům. Ano, ten nástroj skutečně musíme zlepšit za druhé. Eh, musí být přístupnější, uživatelsky jednodušší. Nehovořil jsem o tom věku 16 let, ale nemám s tím žádný problém. Může to tak být, ale samozřejmě, že s tím souvisejí potom eh, určité další záležitosti, ale obecně si myslím, že to problém není. Možná bychom se mohli poučit z rakouské zkušenosti, protože tam eh, došlo k tomu snížení před několika lety a můžeme se podívat na to, jak se to projevilo a také se podívat na lucemburskou zkušenost, proč oni zase v tom referendu hlasovali proti. Uvidíme, kudy by cesta mohla vést. Já jsem například musel čekat až do 21, než jsem mohl eh, hlasovat a byla obrovská opozice tehdy proti tomu snížení na 18 eh, let ale můžeme to skutečně mm, prodiskutovat. Jinak děkuji tedy ještě jednou vám všem, děkuji také za předložené pozměňovací návrhy, zpracujeme kompromisní návrhy, sejdeme se se stínovými zpravodaji někdy během září, takže tuto chvíli vám jenom poděkuji a popřeju hezké léto. Paní předsedkyně, děkuji. 22. září budeme hlasovat ve výboru tuto chvíli už tady nemám žádná další sdělení. Příště se sejdeme pouze na dopolední jednání, a to 15. července. Všechny vás poprosím, abyste co možná nejrychleji opustili zasedací sál. protože teď proběhne zasedání koordinátorů.